před dvěma minutami informován o tom, že jsem požádán podat prohlášení o jedné velmi smutné události a dovolte, abych pronesl toto prohlášení. S velkým smutkem a zděšením jsme se dnes doslechli o dramatické události ve městě Vinenden eh, ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko ve Spolkové republice Německa, kde 15 eh, osob ehm, v reálné škole Albert Willel přišli o život. Atentátník byl 17-letý žák eh, této školy, eh, poté spáchal sám sebevraždu. V rámci přestřelky v místní samoobsluze Eh, navíc byli zraněni dva policisté. Jménem Evropského parlamentu bych chtěl vyjádřit hluboký soucit a svou solidaritu s rodinami a pozůstalými obětí oběti jsou nevinné eh, žákyně a žáci této školy, stejně tak jako tři učitelé zmíněné školy. Tato tragédie eh, se udála teprve šest měsíců po stejně tak tragické události eh, ve finské škole ve městě Hajoki a je naší povinností, um, povinností evropských politiků a politiků členských zemí učinit vše pro to, aby takovéto činy a jejich eh, příprava um, byly co nejdříve odhaleny a bylo jim zabráněno. Šokováni jsme také um, obdobně tragickou událostí v Alabamě ve Spojených státech amerických, kde jeden šílený střelec eh, zabil eh, deset lidí dříve, než obrátil obrátil zbraň proti sobě. Eh, jménem nás všech vyjadřují eh, hlubokou soustrast a solidaritu s pozůstalými a byl bych vděčen, kdybyste eh, uctili minutou ticha oběti. Ich danke Ihnen. Děkuji vám. Dámy a pánové, po tomto dramatickém oznámení se vracíme k našemu jednání. Zápis z jednání včera byl rozdán. Máte k tomu připomínky? Ne.